Okay, ladies and gentlemen, my apologies for being... Dámy a pánové, omlouvám se, že máme malé spoždění, ale Antonio mi potvrdí, že výtahy v téhle budově nezrovna dobře fungují. Měli jsme problém se sem vůbec dostat. Takže teď budeme pokračovat odpolední částí. Máme tady pana komisaře a pana Ruetého, kteří tady představí čtvrtý zeleniční eh, balíček a potom budeme hovořit o čisté energii. Komisaři, máte slovo. Dobrý, eh, dobré odpoledne, dámy a pánové. Děkuji, pane předsedo. Pro mě je velkou ctí, že tady mohu prezentovat takzvaný čtvrtý železniční balíček. Eh, ten návrh byl přijat dnes na, na konci ledna komisí. Je to velmi ambiciozní a velký balíček je sestaven z obecného sdělení, z dvou legislativních návrhů, tří hodnocení dopadu, tří zpráv a tří pracovních materiálů. Celkovým cílem je dokončit eh, železniční prostor eh, v Evropské unii a zlepšit poskytování železničních služeb. Předtím, než eh, se pustím do podrobností, tak mi dovolte několik obecných bodů, které jsem eh, použil také na zasedání komise. Železnice byly vždycky velmi důležité, ale v poslední době jejich význam spíše klesá. Představují, eh, jejich podíl představuje 6% eh, v osobní dopravě a 11% eh, v nákladní dopravě. To postupně klesá. Síť, železniční síť od roku 1990 se zmenšila o 6%. Železnice ale potřebují více prostředků na svůj provoz. 46 miliard eh, v roce 2009 a ne všechny státy jsou schopné dotovat železniční dopravu. Stejně tak mají železnice velké dluhy, například francouzské železnice nakumulovaly už 28 miliard euro. Podobné dluhy jsou také ve Španělsku, Portugalsku a v Belgii. Máme 900 výrobců železničního vybavení. A protože eh, klesá význam železnic v Evropě, tak nejsou schopni prodávat své výrobky a investice do železnic eh, postupně narůstají eh, v Ázii, na Středním východě, ve Spojených státech, takže je to pro nás i exportní trh. Dnes jsem například ve zprávách viděl, že Malajzie a Singapur oznámili, že vytvoří vysokorychlostní vlakové propojení mezi Singapurem a Kuala Lumpurem. Ale export je obtížný, když nemáte dobře fungující domácí trh. Otázkou ale je, a o tom se tady diskutovalo v minulosti určitě také, jestli vlastně železnice vůbec potřebujeme. Protože někdo na to může být jiný eh, pohled. Někdo říká, že bychom měli budovat více dálnic, silnic, což podporují například výrobci automobilů. Takže místo celoevropských eh, sítí v železnici bychom měli budovat silniční síť a financovat eh, přes hraniční propojení a financovat to z prostředků EU. A samozřejmě, že ta automobilová lobby nemá odpověď na problém zahlcení eh, silnic, protože tím se připravujeme o 1% HDP a o také eh, má se to práva na svědomí 30 tisíc životů ročně. Dále s tím souvisí znečištění a další ekonomické, ekologické a um, klimatické problémy. Takže jedna z základních eh, věcí ohledně tohoto balíčku je to, že pokud nebudeme mít dobře fungující eh, železnici, tak se z toho stane luxus pro občany bohatých zemí nebudeme mít jednotný celoevropský eh, železniční eh, systém. Ten balíček, který dnes navrhujeme, se opírá o tři pilíře. Za prvé jde o odstraňování administrativních a technických eh, překážek, tím, že se přijme stejný přístup k interoperabilitě a bezpečnosti. Dále jde o to, za druhé o to, jak otevřít domácí trhy osobní dopravě a potom za třetí vytvářet lepší struktury a systém zprávy pro eh, investice do infrastruktury. V celé Evropě existuje asi 11 tisíc různých technických norem pro železnice, což znamená, že nemáme jednotný systém pro schvalování eh, vozového parku, pro homologaci a tak dále. A proto bychom měli vytvořit jednotné podmínky pro všechny provozovatele a zajistit rovnoprávný přístup. Vysoce decentralizované eh, řízení bezpečnostních orgánů také je překážkou pro provozovatele. V jednom případě šlo o 66 lokomotiv, které byly schváleny ve Británii a ve Francii a byly odmítnuty v jiném členském státě kvůli eh, pozici eh, řidičova sedadla. Vozový park by tedy měl podléhat jednotnému eh, systému. Železniční společnosti by měly mít možnost získat jednotný bezpečnostní certifikát, díky kterému by mohly fungovat potom po celé Evropě. Takže potřeba mít tento jednotný přístup k interoperabilitě a bezpečnosti, tím bychom mohli dosáhnout kritické masy a zrychlet postupy. a zamezit eh, skryté diskriminaci. To jsou argumenty za naším návrhem, jak rozšířit roli eh, železniční agentury a zjednodušit postupy pro železniční provozovatele a pro výrobce vozového parku. Tím bychom jim usnadnili podnikání. Návrh komise by měl zajistit otevření trhu, a to dvojím způsobem. Výšením soutěžem tím, že bude zajištěn přístup k poskytování těchto služeb všem a zvýší se konkurence také mandatorním, eh, mandatorními veřejnými zakázkami a naše studie ukazují, že te, tento přístup by zlepšil ceny i kvalitu a podpořil inovace, takže otevření tohoto trhu pro domácí společnosti by mohlo přinést 30 miliard euro do roku 35. Komise navrhuje otevření domácích řezních trhů konkurenci, ale regulovaným a progresivním způsobem. Členské státy by měly mít nadále pravomoc zachovat eh, svůj systém pro organizaci železniční dopravy. Chtěli bychom železničním podnikům poskytnout rovný přístup ke veškeré infrastruktuře a ke všem službám na základě spravedlivého a transparentního systému, takže toto řešení trhu bude postupné a plně vstoupí v platnost teprve od roku 2019. Dále eh, jde o to, jak zavést otevřené postupy pro zadávání veřejných zakázek, pro poskytování veřejných dopravních služeb. Ten systém přímého udělování zakázek ale nebude pozměněn, to znamená, že u malých zakázek eh, pro malé střední velké podniky nebo v náhavých případech kde jde o zajištění kontinuity dopravy, abychom posílili pozitivní roli železnic. Chceme vyzvat členské státy a železniční podniky, aby zvážili zavedení integrovaného rezervačního jízdního systému, tak aby eh, to fungovalo stejným způsobem všude. A předtím, než se pustím do třetího pilíře, tak mi ještě dovolte, abych eh, nastínil jeden další důležitý prvek, který souvisí s otevřením domácích trhů. Je to sociální aspekt. Lepšení kvality služeb a tedy lepšení přitažlivosti železniční dopravy povede k nárůstu osobní dopravy, což zase povede k eh, na náboru nových zaměstnanů, nedostatek eh, pracovníků, Eh, začíná být pocitován. Ty státy, které otevřely svou železniční dopravu eh, konkurenci, což je Německo a Británie, teď eh, zaznamenali vyšší mzdy a také lepší pracovní podmínky. Pokud se změní kontrakt od jednoho pracovatele k druhému, tak by příslušné orgány měly mít efektivní způsob pro to, jak zajistit také převod pracovníků a kontinuitu pracovních standardů. Návrh komise eh, si klade za cíl také zlepšit zprávu eh, infrastruktury tak, aby správci infrastruktury optimalizovali využívání železniční infrastruktury. Všechny tyto eh, kategorie vidíte na tomto obrázku. To jsou struktury řízení, jestli jsou tedy oddělené od provozování železniční dopravy nebo ne. Víme, že máme jednak integrované eh, vertikální struktury a nejjednodušší řešení, jak zajistit rovnou soutěž a nediskriminační přístup, by bylo oddělení institucí. To eh, komise navrhla také u energetiky a my si myslíme, že by to mělo být automatické pravidlo i v této oblasti, takže by nevznikaly nové holdingové struktury po eh, vstupu v platnost této nové legislativy. Abychom měli určitou flexibilitu, tak navrhujeme alternativní způsoby. Tam, kde už mají tyto holdingové struktury, nebo je budou mít okamžiku, kdy stoupí tato směrnice v platnost. Ta druhá možnost tedy bude možná pouze pokud eh, budou zajištěny určité podmínky, které povedou k rovným podmínkám pro všechny provozovatele. Zásady se týkají toho, co již platí od roku 2003 podle evropského práva. Zkušenosti ukazují, že tyto tato povinnost byla příliš eh, genericky formulovaná, nebyla řádně implementovaná a v některých případech to vedlo k diskriminačním praktikám. A proto v tom novém návrhu komise navrhuje konkrétní opatření, která by měla být zavedena, aby eh, byla zajištěna nezávislost provozovatele železniční infrastruktury. My jsme teď eh, vyvinuli úsilí, abychom eh, zjednodušili eh, byrokracii. Chtěl bych se zmínit také o dalších důležitých změnách v oblasti řízení infrastruktury. Všichni stávající i budoucí provozovatele budou muset spolupracovat s správci infrastruktury na otázkách, jako je provoz, údržba, technický vývoj a tak dále. Stejně tak navrhujeme vytvoření evropské sítě železničních správců infrastruktury. A tím bychom měli na správnou rovnáhu mezi flexibilitou, kterou některé české státy potřebují, aby mohly zachovat stávající holdingy, ale současně také pojistky, které by měly efektivně zajistit nezávislost správců železniční sítě. Tak by mohl fungovat eh, otevřený trh. Jak jsem říkal, je to ambiciozní balíček, eh, dlouho se na ně čekalo, zejména eh, od provozovatelů a myslím, že i zákazníci na to dlouho čekali a komise teď bude konstruktivně spolupracovat s vámi na tom, abychom konečně dospěli k vytvoření jednotného železničního prostoru. My víme, že tady ještě třeba vyřešit některé citlivé otázky na místní úrovni, Komise se bude opírat o parlament, zejména aby zajistila, že naše společná vize železniční dopravy, aby se jednou stala skutečností. Děkuji za pozornost. Thank you, Děkuji, pane komisaři. Já dám nejdříve slovo koordinátoru. Mám tady pana Groše, pana Debakera, pana Kramera a tak dále. Pak pánové Verike, Leichtfried, Savisa, Pan Berger, pan Kančán, ještě někdo? Pan Fleckenstein. Mr. Tremosa. Okay. Hey. Okay, I'll start with... Jako první má slovo pan Groš. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo, děkuji také panu komisaři za představení tohoto balíčku. My už jsme o určitých částech mohli různými kanály se dozvědět, co něm bude obsaženo. Teď to tedy slyšíme oficiálně ze strany komise. Na úvod bych chtěl říci, že komise a i pravděpodobně parlament usilují eh, už dlouhá léta o efektivní železnici v Evropě. To je naším cílem. A my si myslíme, že železnice by v Evropě měla hrát mnohem důležitější roli, než hraje v tomto okamžiku. Pro mě je otázkou, jestli rada je také stejného názoru, protože když se díváme na ty poslední finanční závěry, které například v oblasti dopravy by měly zohledňovat také tento balíček, tak mám určité pochybnosti, jestli rada sdílí naše úsilí efektivně eh, provádět železniční dopravu. Potom jde o provádění, všichni známe, lekce z minulosti, Víme, že kolikrát ani po deseti letech se nepodařilo provést to, na čem jsme se v minulosti dohodli. Poté, co jsme vedli diskusi o tom předchozím železničním balíčku, víme, že jsme dohodli řadu regulačních opatření, tak abychom zajistili nezávislost provozovatelů e, železniční sítě, tak pořád mm, mi není jasné, jestli se nám podaří zajistit e, to v tomto balíčku. To říkám na úvod, protože to bychom také měli e, sdělit radě. Co se týče obsahu celého tohoto balíčku, tak eh, v tomto okamžiku nechci jménem EPP zacházet do všech aspektů a podrobností, ale chtěl bych eh, se zaměřit na tři body. Za prvé, eh, vítáme kroky vedoucí k efektivnosti železnice. To by měly hlavně cestou technické interoperability, tak abychom zabránili některým absurdním jevům, které se dnes ještě vyskytují, že skutečně existují hranice a to se navíc dále technicky podporuje, proto musíme požadovat interoperabilitu a také silnější roli železniční agentury. má být tato oblast konkurenceschopná, tak eh, musí železnice být levnější, kratší, pohodlnější a tak dále. Druhé je čekávání našich občanů občané očekávají kvalitní služby. Když se podívám na železnice v některých zemích, tak, tak je to uh, takový nenáviděný uh, způsob dopravy. Všichni to kritizují, všichni by to rádi používali, ale eh, často je spousta věcí odrazuje. Pokud chceme tedy prosadit zkvalitnění železnice, tak to musíme i Eh, vysvětlit občanům, že mají právo a nárok na čistou a efektivní železniční dopravu. Ale také bychom měli eh, silněji upravit otázku spolehlivosti eh, této dopravy. A potom se vracím ke starému problému toho vztahu mezi správcem infrastruktury a poskytovatelů služeb. Je to skoro už jako ta stará antická dramata, kde se pořád opakují stejné historky Takže se zase k tomu vracíme a víme, že v různých zemích k tomu eh, panují různé postoje. Na té mapě jste také mohli vidět, eh, jaký, jaké fungují systémy v jednotlivých zemích, ale pro mě důležitá jedna věc, aby ve středu celé naší diskuse byla podniková efektivnost nebo efektivnost provozu a že bychom se neměli držet nějakých dogmat. Pokud na to budeme trvat, tak se nám podaří mnohé zlepšit. Dále musíme eh, odstraňovat překážky nebo to, co brání hospodářské soutěži. Eh, měli bychom zpřehlednit systém dotací, protože víme, že na jedné straně potřebujeme veřejné prostředky na to, aby podpořili zimčí dopravu, a na druhé straně zase musíme zohlednit eh, konkurenci. A potom bychom také měli na železnici polížet jako na prorůstový faktor. Mohou vytvářet pracovní místa, mohou je udržet a mohou také e, zajistit kvalitní e, pracovní místa. To tady bylo řečeno i na úvod. I to je jedna z priorit, kterou my bychom chtěli prosazovat v rámci projednávání tohoto balíčku. Děkuji, pan al za SD. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane komisaři, za tuto prezentaci. Nebudu se vracet k posílení agentury, k interoperabilitě. Myslím si, že to už zde bylo zmíněno. Nebudu se zmiňovat ani o infrastruktuře. Myslím si, že jiní kolegové se k tomu budou moci vyjádřit kvalifikovaněji než já. Já se chci zmínit o očekávání občanů, pokud jde o kvalitu služeb. Cílem je, abychom měli čím dál více občanů cestujících, kteří budou cestovat vlakem a proto musíme vytvořit eh, příznivé podmínky. Možná i u těch, spojení, u těch spojů, které nejsou tak využívány. Já mám dvě otázky, které se týkají liberalizace smluv o poskytování veřejných služeb. Ta kombinace mezi otevřeným přístupem na jedné straně a na druhé straně ty podmínky, které se týkají poskytování veřejných služeb. Vy jste se zmínil o interním operátorovi, který nemůže být předmětem výjimky a hovořil jste o veřejných zakázkách. Pokud jde o nás, můžeme předložit nabídku pro takovýto otevřený kontrakt, ale musíme mít na paměti kompenzaci, odměnu, kterou budeme pobírat za poskytování těch služeb a musíme také vědět, jak dlouho budou v rámci tohoto kontraktu poskytovány tyto služby. Takže potřebujeme předvídat, abychom mohli provést odpovídající výpočty. A konkurence právě musí tímto způsobem být posilována. Musí být posilována prostřednictvím těchto kontraktu a tyto smlouvy se nesmějí týkat pouze těch nejefektivnějších spojů. Takže je třeba rentabilizovat poskytování veřejných služeb a také stimulovat eh, různé operátory, aby se starali o různé spoje, nejen o ty největší nebo o ty nejvíce využívané a zároveň třeba zaručit rozumné ceny pro cestující. Pokud jde o dohledový úřad, tak eh, tam není cílem omezit eh, konkurenci a je třeba podporovat volnou soutěž, eh, aby byla založena na spravedlivých podmínkách. To je tedy má první poznámka. Pokud jde o veřejné služby, tak někdy se to týká malých regionů, někdy se to týká také městské dopravy. Vy jste říkal, že se může jednat už o 10 milionů kilometrů nebo o jednu třetinu území. Ale to jsou různé přístupy. V Belgii je možno rozdělit železniční síť do osmi částí a pro každou část můžeme mít otevření trhu, můžeme mít vypsány smlouvy a má otázka je, zda to skutečně zlepší služby cestujícím. Já se obávám, že Takovéto rozdrobení sítě by způsobilo více problémů, než by přineslo řešení. A bylo by dobré zamyslet se nad řešením, které bude vyhovovat velikosti členského státu. A to se netýká pouze železnic jako takových, ale týká se to také cestujících. Pan de Bakr? Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři, za tuto prezentaci čtvrtého železničního balíčku. Myslím si, že i u toho balíčku musíme jasně říci, že jsme v parlamentu přesvědčeni, že otevření a liberalizace může přinést eh, efektivní využívání železnic všude v Evropské unii. My v naší liberální frakci jsme přivítali tento návrh komise. Máme pocit, že obsahuje celou řadu přínosných prvků, takže obecně tento návrh schvalujeme. Mám zde ale pár věcí, které bych zde zmínil jménem své frakce a které nejsou zanedbatelné. Železnice jsou založeny především na kvalitě služeb. Na tu se musíme zaměřit. Větší efektivita a také více cestujících, abychom přesvědčili cestující, že vlak je skutečnou alternativou a tam je třeba vylepšit eh, efektivitu a ukončit poslední národní monopoly, které ještě v Evropské unii existují. Je třeba zajistit eh, alespoň minimální úroveň volné soutěže, konkurence na železnici. A potom hovořili jsme také o infrastruktuře železničních společností, hovořili jsme o různých operátorech, kteří se musí prosadit na tomto trhu, ale musíme také mít eh, dobré správce infrastruktury. To je klíčové a mělo by to být v návrhu obsaženo. A potom eh, vztah mezi operátorem a eh, provozovatelem infrastruktury, to je také důležité téma. A je zde celá řada řešení, které se navrhuje v tomto smyslu především pokud jde o smlouvy. A my jsme proto, aby zde byly otevřené smlouvy. Myslíme si, že návrh komise je dobrý a dokáže zajistit, aby infrastruktura byla správně spravována, aby zde nevznikaly prostory eh, k nějakým odchylkám, zneužitím. Pokud jde o veřejné zakázky, tak to je důležité téma. Protože se jedná o kvalitu služeb, ale jak už říkal Matěj Groš, je také důležité, aby naši občané měli trochu blížší vztah k železnicím, aby měli rádi cestování vlakem. Já si myslím, že by bylo na čase. A to vyžaduje nejen tedy otevření se konkurenci, ale také zlepšení kvality služeb, rozšíření možností pokud jde o různé způsoby dopravy, aby tedy železnice byla na lepší pozici. Pokud jde o vydávání nich dokladů, tak tam si myslím, že je opravdu velký prostor ke zlepšení. A konečně, pane komisaři, hovořili jsme také o sociálních aspektech. Jsou zde studie, které ukazují, že když se otevře trh, může to spíše posílit sociální normy než ohrozit. A já si myslím, že liberalizace trhu nám pomůže, abychom měli transparentnější trhy, které budou lépe fungovat, ale nebudou také poškozovat sociální normy. Diskutovali jsme o různých eh, částech čtvrtého železničního balíčku. Já si myslím, že je důležité, aby evropský regulátor hrál vůči roli při zavádění tohoto balíčku. To nám v minulosti chybělo. A myslím si, že tento návrh je skutečným krokem vpřed eh, k jednotnému trhu železniční dopravy ve službách našich občanů. Já děkuji za představení balíčku. <clears throat> Vy jste se zmiňoval, pane komisaři, o celoevropském eh, železničním prostoru, někteří to z nás chtějí už 30 let, ale když se podíváme, tak eh, to pořád je velmi rozdrobené a ty mezery jsou tam, kde v Evropě vidíme hranice. Nicméně už známe i úspěšné příběhy z Nizozemska, kde například nákladní doprava zůstala 40%, Německo 30%, Polsko a ve Francii, kde k žádnému otevření došlo, tak tady došlo o poklesu o 25%. To jsou všechno správné údaje. Ale pokud eh, se podíváme na intermodální konkurenci, tedy s ostatními typy dopravy, a neuděláme nic těch, u těch jiných druhů dopravy, tak se nám to nepodaří. Máme rozdílné eh, eh, systémy Eh, na, pro spoplatnění eh, železniční dopravy v celé Evropě a přitom máme eh, mítné na silnicích, které je buď dobrovolné nebo povinné pro nákladní dopravu. Dále víme, že letecká doprava je osvobozena od daně z paliva, čímž nám čímž přicházíme asi o 30 miliard ročně my eh, říkáme, že peníze jsou na všem nejdůležitější a o toho slova všechno byli. My jsme si udělali analýzy, kam jdou evropské peníze, 60% na silnice, 20% na železnice. A potom se nemůžeme divit, kde eh, roste ten podíl v dopravě. Já jsem od vás neslyšel ani slovo o tom, že chcete nějakým způsobem změnit tyto finanční toky, aby minimálně 40% šlo na železnice, 20% na silnice, pokud máme změnit poměr mezi druhy dopravy. Financování hraje roli samozřejmě v EU. V tom posledním eh, finančním řádu jsme chtěli 20 miliard, to nám rada snížila na 8 miliard. Eh, teď eh, jsme slyšeli, že o 23 miliard se má zkrátit Connecting Europe Facility a vy zase říkáte, že nechcete nic Eh, omezovat, nechcete škrtat žádné projekty a pokud se sejde Oland a Monte říkají, že chtějí eh, otevřít propojení mezi Itálií a Francií, tak eh, k tomu nic neříkáte, nic neškrtnete a jsou tady stovky projektů, jejichž efektivnost by mohla být rychle realizovatelná a proto se musíme podívat první řadě na finanční toky a lépe je kontrolovat. Také eh, trasa mezi Ulmem a Stuttgartem eh, je spolufinancována eh, z prostředků EU a přitom není vhodná pro nákladní dopravu. Přitom to má stát 3 miliardy. Za tyto prostředky bychom mohli postavit propojení mezi Berlínem a Polskem, s Štěčinem a Vratislaví. To by bylo mnohem efektivnější a zase bychom nemuseli čekat 25 let, než padne ta železná pana. Německu ale máme například situaci, kdy 50 prostředků, které vydávají spolkové země na regální dopravu, eh, jde na eh, nádraží a další vybavení, protože ten vozový park je teď příliš drahý. Můžete mi říci, proč například na eh, hamburském letišti tam stojí, tam to stojí 2 Evropy, ta jízdenka, ve Frankfurtu 3 euro a na novém letiště v Berlíně by to mělo stát 25 euro, pokud eh, toto není eh, porušení hospodářské soutěže ve prospěch silnější dopravy, tak potom nevím co. A měli bychom požadovat také provozní efektivnost a také infrastrukturní efektivnost a ehm, tady se komise zdráhá s tím něco udělat. A pokud tady se vám nepodaří něco změnit, tak můžete budovat krásnou síť, ale vy musíte mít především eh, na mysli také sektorové aspekty a intermodální aspekty. Děkuji, takže to byly eh, koordinátoři. Poprosím pana komisáře, aby zareagoval na koordinátory a potom vás eh, budu brát vždy po čtyřech najednou, protože tady mám 12 zájemců, tak i já se svými matematickými schopnostmi to dokážu vydělit. Takže poprosím nyní pana komisaře a poté dostanete slovo další z vás. Děkuji mnohokrát, vážené Eh, vážené koordinátorky, vážení koordinátoři. Samozřejmě jste se dotkli těch nejdůležitějších témat. Pokusím se to trošičku um, uskupit. Za prvé chci říct, že ten balíček je obří, je opravdu velmi rozsáhlý a když jsme začínali vlastně recastem a začali koncipaci tento balíček, Říkali jsme si, eh, co by se mělo udělat, co se může udělat a tento balíček eh, v podstatě odpovídá naší optimální představě. Vy ve svých eh, skupinách budete mít možnost setkat se s našimi experty z DG Move, abyste projednali podrobnosti, kterých je celá řada. Obdržíte tedy ještě detailní vysvětlení naše dnešní setkání se není tedy posledním v této věci. A nyní k tomu, co zde zaznělo. E, co na to rada? Rada během irského předsednictví projedná 11. března, to znamená velmi brzy tuto věc. A bylo také velmi důležité, abychom právě tento balíček přijali do konce ledna, tak aby rada řešila tyto návrhy, mohla se k ně vyjádřit, bychom znali její postoj. Vzhledem k tomu, že jde velmi významný balíček, doufám, že eh, přístup bude konstruktivní. Zatím eh, se nejsem vědom, že by existoval zásadní odpor vůči balíčku. Samozřejmě názory na ně se různí, ale eh, ano, a nyní řada z vás poukazoval na téma Evropské železniční agentury, její centralizované role. Návrh komise v této věci je velmi, eh, velmi silný, důrazný. Domníváme se, že posílení evropských železnic je nutné, uvidíme eh, a domníváme se, že je třeba tedy zaručit, eh, no, poskytnout potřebné záruky pro řádné fungování této agentury. Myslím si, že by mohla být financována eh, z příspěvků. Eh, sektor železnic velmi stojí o centralizované schvalování, centralizované autorizace. Eh, mohu říci například na příkladu lokomotivy, že schvalování jedné nové lokomotivy stojí 6 milionů eur. Recertifikace lokomotivy stojí 4 miliony eur v Evropě. Takže se dovedete představit, že pokud bychom zavedli eh, ústřední systém, několik roztřištěné vnitrostátní režimy, bude to obrovský přínos pro tento sektor a proto jsou také železnice připraveny na základě příspěvků financovat tuto společnou strukturu. Nyní k povinnostem eh, poskytovatele veřejné služby a otevírání trhu regionálních, otevření tedy regionálních trhů. Náš návrh obsahuje celou řadu možností, respektive je to celá řada možností, náš návrh je poměrně uměněný, skromný, jsme připraveni zapracovat do toho různé vnitrostátní, postavy vnitrostátní řešení, tak aby se to postupně rozvíjelo, toto otevření trhu. Určitě eh, nechceme prosazovat nějakou revoluční změnu. Je to tedy věc k jednání u vás v parlamentu i v radě. A v této věci jsme flexibilní. Pouze jsme chtěli, aby se začal odvíjet tento, eh, tento systém takto založený. Řada z vás upozornila na problematiku správců infrastruktury a provozovatelů a vztahu mezi nimi. Komise navrhla úplné oddělení zprávy infrastruktury a provozu. Já bych k tomu rád doplnil jednu věc. U tohoto balíčku samozřejmě vidíme, respektive přáli bychom si, aby tento balíček představoval i jasnou přidanou hodnotu. A co znamená evropská přidaná hodnota eh, v rámci přípravy v rámci separace infrastruktura provozovatelů. Chceme, aby ta infrastruktura fungovala celoevropsky. Není možné, abychom měli infrastrukturu koleje, za které se platí poplatky, aby tyto poplatky skončily v kapsách vašich konkurentů. To prostě fungovat nebude. je třeba vyloučit nekalou soutěž a o to tady jde. A to je vlastně hlavní věc, ve které není možné činit jakékoliv kompromisy. My um, akceptujeme, a nebyl to uh, velký kompromis, přistoupit na to, že může být horizontálně či vertikálně integrovaná struktura, nicméně musí zůstat jasná pravidla pro transparentnost, uh, vztahu mezi správcem infrastruktury a provozovateli a peněžní toky musí být jasně viditelné, transparentní. V tato, věci, tato věc má i jasnou podporu všude v Evropě. Tento základní princip, tedy tento základní přístup má širokou podporu. Nicméně my um, akceptujeme, že um, mohou existovat horizontální struktury, ale oddělení správce Eh, funkce tedy správce infrastruktury a eh, funkce provozu musí být naprosto jasné a finanční toky musí být také naprosto zřejmé. Nesmí existovat žádná eh, nekalá nevýhoda pro někoho, kdo vlastní infrastrukturu a také zároveň je provozovatelem nebo vlastní provozovatele. A provozovatel je připraven konkurovat všude v Evropě, ale zároveň peníze, které by, se, které by přicházely za využívání infrastruktury by byly použity na získání konkurenční výhody provozovatele. V této věci nebudeme přijímat žádné kompromisy. Pokud je o strukturu, tam určitou flexibilitu jsme připraveni eh, přijmout. Eh, chtěli bychom jednoznačný unbundling a nakonec tedy to, co navrhujeme, víme, že Jež přijal Evropský parlament během recastu a je to vlastně v legislativě. Takže dnes musíme zaručit, nyní musíme zaručit také implementaci. Víme, že zainteresované subjekty také stojí o rovnocenou hospodářskou soutěž. A nyní jeden aspekt, který nesouvisí úplně s tímto balíčkem, ale jde o evropskou eh, schopnost investovat do infrastruktury. Víte, můžeme říci, že náš návrh byl opravdu široce založený, Víme, jak to vypadá v kuchyni ministerstve financí. Eh, přejeme si více peněz na eh, infrastrukturu dopravy a mírného navýšení jsme dosáhli. My se eh, snažíme tyto prostředky vynaložit co nejracionálněji a budeme usilovat také o racionální alokace prostředků na jednotlivé projekty, o distribuci těchto prostředků. Já, pane Kramere, beru vaše slova velmi vážně, vždy jsem tak činil ale musíte také e, být připraven vnímat určitý pozitivní pohyb. E, u prvních transevropských sítí tomu tak nebylo. E, legislativní proces je ve vašich rukou spolu s radou a my doufáme, že tato, tento legislativní návrh bude přijat a vznikne tedy dobrý právní základ pro budoucí investice. Dokonce Teď se odchylím ještě o něco více od dnešního tématu, ale eh, ani u ostatních dopravních modů není situace tak zoufala, jak říká pan Kramer. Přijali jsme různá sdělení, kterými s cílem eh, zavést prvky spravedlivého spoplatnění také silniční infrastruktury. Takže k určitému pohybu dochází a je to je třeba uznat. Situace není beznadějná. A zejména u samotného železničního balíčku existuje možnost vnést do toho více spravedlivé hospodářské soutěže, férové hospodářské soutěže, protože zvýšily se transparentnost, zlepšily se pravidla, pak také se zkvalitní, se zlepší tedy hospodářská soutěž s ostatními eh, dopravními mody. Ale pokud je o hm, Braněborsko, Braněborské letiště, tak to opravdu není v mých rukách ovlivnit. Děkuji mnohokrát, kolegové. Já mám tu 12 tedy řečníků na seznamu. Dostanete každý tři minuty. Tím pádem panu komisaři zbyde asi 10 minut na závěr zareagovat, než se pustíme k dalšímu tématu čisté energie pro dopravu. Pan Zile, Rike, Lechtfried, paní Savisa, pan Bege, pan Bak, pan Kančan, pan Fleckenstein, pan Tomas, pan Zaryby, pan Bajcep další kolega a pan Balčetis. A tím uzavírám seznam. Ano, pan uh, Zile na tři minuty, prosím. Děkuji, Brian. <clears throat> Omlám se, pane komisaři, za to, že jsem přišel pozdě. Mám několik poznámek. Já také doufám eh, v spolupráci s komisí. Zejména u bezpeční, bezpečnostních certifikátů propojení národních bezpečnostních eh, agentur a mm, té Evropské železniční agentury. Eh, dosud to nepokrývá všechny možné situace, protože v některých zemích <clears throat> certifikace pro jeden stát eh, nestojí nic a je to platné pouze pro ten jeden stát a je to vyřízeno během měsíce. Komise teď říká, že by to mělo být během eh, čtyř měsíců a bude to stát peníze, ale potom to bude certifikát, který by byl použitelný ve všech zemích. A proto bychom měli být konstruktivní eh, a snažit se o hledání dobrých eh, kompromisů. Pak jsou tady obavy, že národní bezpečnostní orgány spadají pod ERU. To by mohlo snížit náklady pro stávající provozovatele. Já se tady těším na dobrou spolupráci s vámi. Kdybyste se mohl vyjádřit k těm specifickým případům, tak bych byl velmi rád. Dominik Rike, děkuji pane předsedo, děkuji pane komisaři Kalasi za to, že jste za námi přišel prezentovat tento čtvrtý balíček. <clears throat> Já bych si nejprve dovolil poznámku Eh, o tom, proč, jaké jsou výhody silniční dopravy, která je tak ekologická výhodná, proč se neprosazuje, pro eh, proto několik důvodů. Víme, že ty signalizační a bezpečnostní systémy na železnici jsou velmi komplikované. Za druhé, panuje konzervatismus a protekcionismus ve členských státech. To u všech aktérů, nejen u těch provozovatelů, ale také u sociálních partnerů, u pracovníků, u bezpečnostních agentur a někdy to jsou i evropští poslanci, kteří brání jejich zájmy. Proto je ta situace tak komplikovaná. Teď mi dovolte poznámku o rozpočtu. Určitě víte, s jakým eh, rozpočtovým návrhem přišla rada, což v podstatě není eh, kompatibilní s tímto balíčkem protože byste nám museli vysvětlit, jak chcete přidat nové kompetence, nové úkoly železniční agentuře, což se bude nový personál a nové prostředky, a přitom chcete ten eh, rozpočet snižovat. Takže eh, všechny ty nové eh, úkoly by se prosazovaly velmi těžce. Potom jde o rozšiřování infrastruktury, o té síti už tady byla řeč a o Eh, eh, kompatibilita dalších systémů, na to všechno nemáte prostředky. Takže s nejlepšími možnými úmysly na to prostě nejsou peníze. Takže tady je, řekněme, takový konflikt mezi těmi vlaky a prostředky. A další oblast, o kterém se chtěl zmínit, My jsme získali materiál, který eh, obsahoval eh, seznam těch hlavních opatření a kdybychom integrovali eh, tato opatření, které měly jít proti uzavření té dopravy na hranicích, se to nepodařilo zlepšit. Je potřeba trvat na tom, abychom dbali na ty finanční toky a v souvislosti s tím otázku. nic eh, z té kritiky, kterou jsme loni slyšeli o, o, o provozovatelích, se netýkalo finančních toků. Týkalo se to toho, že nemožný přístup, nemění informace, eh, s tím, že eh, podvádějí o nákupu energii. Takže jak chcete zajistit integrovaný systém, který by měl zabránit tomu, aby došlo k podvodům také ve finanční oblasti? Já si myslím, že pokud se tady nepodaří jasně oddělit ty pravomace, tak eh, brzy budete předkládat pátý železniční balíček. A <clears throat> další bod se týká liberalizace. Jaká je tady vazba eh, mezi tímto balíčkem a novým kodexem pro veřejné zakázky? A kdy to přijde na pořad jednání? A potom chci vyjadřit obavy, podobně jako ostatní kolegové, o té sociální dimenzi, protože to, také, to se také musí respektovat. Máme asi 750 tisíc pracovníků, kteří eh, vyjádřili své obavy z těchto návrhů. A děkuji vám za to, že jste mezi nás přišel. Mr. Leichfried, three... Pan Leichtfried, tři minuty. Děkuji. Pane komisaři, <clears throat> My jsme už v minulosti vedli zajímavé diskuze o liberalizaci na železničních. Já se pokusím mluvit anglicky, protože když jsem mluvil německy, tak jsem měl pocit, že mm, to úplně nefunguje, ta naše komunikace. Já jsem rád, že jste odpověděl na téměř všechny otázky koordinátorů, takže já mám ještě několik maličkostí, na které se chci zeptat. Je to ta povinnost poskytovat veřejnou službu. Já znám poměrně efektivní sítní systémy, kde to financování je nastavené tak, že některé ziskové trasy financují nebo pomáhají financovat ty méně ziskové trasy. A já bych teď nerad slyšel, že komise se k tomu bude stavit flexibilně. Já bych chtěl si nějaký konkrétní návrh, jak na trhu, který je liberalizovaný, může tento systém pokračovat. A ptám se, jestli jsou nějaké přísné podmínky pro ty společnosti, které mají ty ziskové trasy, aby poskytovaly své služby také na těch eh, prodělečných trasách. Druhá otázka se týká vašeho nápadu o oddělení nebo možná i privatizace, že by to mělo být eh, povinné, protože v Evropě máme systémy, které jsou odděleny a ty fungují dobře, ale také máme systémy, které nejsou odděleny a například to švýcarský systém, které fungují výborně. Tak proč tyto systémy ničit, eh, když by mohly sloužit za příklad všem ostatním? Takže proč to pro vás je důležité? A moje třetí otázka není možná ani otázka, je to spíše apel. Nevysvětlujte nám, jak dobře funguje britský železniční systém, protože to, k čemu došlo v Británii, byla absolutní katastrofa. A v konečném důsledku to britské daňové poplatníky stálo 5 miliard eur než se jim podařilo ten systém znovu úplně eh, od začátku zorganizovat. Eh, britská privatizace si myslím, že by nám rozhodně neměla sloužit za příklad. Je to příklad pro největší železniční katastrofu, kterou jsme v Evropě kdy měli. Paní Savisar? Eh, Pane komisaři, já bych nejprve chtěla říci, že já věřím v železnice a nemyslím si, že by eh, měly být eh, nahrazeny silniční dopravou. Já podporuji návrhy komise a mám několik otázek. Zmiňoval jste se o soukromých provozovatelích nebo podnikatelích, kteří mají mít podporu od státu a že by proto to měly, měla platit společná pravidla. Já se chci zeptat, do jaké míry to ovlivní zadávání veřejných zakázek. Bude to platit i pro ty podniky, které jsou vlastněny státem? Víme, že v některých členských zemích ta pravidla nejsou stejná e, u veřejných zakázek. Druhá otázka, která s tím um, balíčkem úplně nesouvisí, ale je obecnější. Přemýšlela komise o nějakých pobítkách pro ty státy, které ještě nemají dokončenou železniční síť, mohli bychom nějakým způsobem motivovat členské státy, aby budovali nové trasy, protože jinak nebudeme moci hovořit o jednotném železničním prostoru, když nebudeme mít společné společnou železniční síť. Äh, Děkuji, pane předsedo, pane komisaře. Já äh, v mnoha věcech s vámi äh, souhlasím. Efektivnost dopravy a tak dále. Když hovoříte o bezpečnosti a spolehlivosti, o jednotném rezervačním systému, o, když hovoříte o rovném přístupu k infrastruktuře. To jsou všechno jsou věci, kterými souhlasím, ale jinak jsem vám nerozuměl to, co jste říkal na úvod. Možná, že to eh, bylo špatně přeloženo. To se týkalo té holdingové struktury, které budou moci zůstat tam, kde už jsou. takže tam nebude muset, nebude muset probíhat žádné změny. Což znamená, že ten e, systém, který teď už je a funguje, tak se nebude transformovat. E, ale současně jste také říkal, že to oddělení infrastruktury od e, provozování služeb je pro vás neodmyslitelné, což tím úplně není slučitelné, takže byste to mohl trošku vysvětlit. A za druhé, Eh, souvisí to s letištěmi, myslím, že celou řadu věcí s letiště, celou řadu věcí my vnímáme pozitivně, ale pokud se to bude slučovat eh, a bude to považováno za jeden balíček, tak by to potom nemuselo být schváleno, protože 90% těch bodů tam může být rozumných a na tom se shodneme a potom 10% eh, nebude úplně pozitivních a nebude se moci dohodnout. Takže nechcete ty jednotlivé body projednávat odděleně, na kterých se dokážeme shodnout, abychom je dokázali prosadit v zájmu efektivní železnice a abychom to mohli co nejdříve uzavřít. Ale nepodmiňovat od toho celý balíček, kde například v jedno, u jedné nebo dvou základních věcí nepanuje zhoda a co by mohlo ohrozit přijetí celého balíčku. Myslím, že to by to bylo v zájmu jak spotřebitelů, tak i volného trhu, abychom to všechno neprosazovali jako jeden balíček, ale abychom se snažili hledat konkrétní dobrá řešení, která jsou prosaditelná. A ty věci, na kterých se nezhodneme, se snažit řešit až později. Pan Bach. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám také, pane komisaře, za vaše vystoupení. Myslím, že se určitě budeme eh, vidět častěji. Měl bych jednu otázku, která navazuje na to, co říkal kolega Pirker. Souvisí to s tím balíčkem jako celkem. Všichni jsme pro interoperabilitu, všichni jsme pro bezpečnost, efektivnost, všichni jsme pro to, aby se zlepšily podmínky pro spotřebitele. Chceme posunout dopředu tu technickou harmonizaci, protože to pořád je jeden největších problémů železnice, ale u těch ostatních otázek eh, ty věci budou spornější. To asi víte, eh, určitě se na to byl mnohokrát upozorněn možná jste i četl kritické články v německých novinách, které hovoří o tom, že komise eh, vynucuje liberalizaci a Přitom postoj parlamentu je eh, poměrně jasný, protože v recastu jsme to vyjádřili jasně před několika měsíci. Myslím, že tady máme základ, na které můžeme dále pracovat. Tam požadujeme silnou roli národních regulátorů Tam jsme požadovali také křížové financování. Takže e, my už jsme vyjednali základ pro naše další diskuzi. A myslím, že něco podobného oznámilo už irské předsednictví, které chce postupovat s těmi oblastmi, které mají největší naději na schválení. A ty další věci bychom měli řešit až po pěti, šesti letech, až budeme mít zkušenosti takže bychom neměli nic vynucovat proti vůli aktérů. Myslím, že nemáte ani parlament na své straně, ani eh, radu, ani odbory, ani eh, jednotlivé provozovatele, takže se z toho vznikne velký mocenský boj a to asi není v zájmu železnice. A moje druhá otázka, až před několika měsíci se hovořilo o otevřeném, otevřeném modelu, tedy že by to nebyl jednotný model v celé Evropě. Jak to, že jste nechali tuto myšlenku padnout? Vy jste také ve svém vystoupení říkal, že existuje řada rozdílných situací a také řada různých eh, podmínek, takže jsou to ty místní podmínky, svrchovanost, kulturní podmínky, velikost zemí, velikost nebo délka tras, eh, obrat a tak dále. ta různorodost je velmi velká a já si myslím, že eh, bude velmi těžké prosadit nějaký jednotný model. Potom bych měl ještě otázky týkající se kvalifikací eh, pracovníků. Jak si myslím, že ten návrh je polovičatý, protože se zabývá spíše těmi ekonomickými záležitostmi, ale eh, ignoruje trochu tu sociální eh, a pracovní dimenzi. I homologace, ta by měla být posílena. Děkuji vám. Pan, Pan Kančan, prosím. Děkuji mnohokrát, pane eh, předsedo, děkuji, pane komisaři. Pane předsedo, i já se domnívám, že jde o velmi důležitý balíček. Chci poděkovat panu komisaři a jeho týmu Nicméně chci uvést, že i zde mezi námi tak trošičku vstupuje do hry jisté pokrytectví. Pokud řeknu, že si přeji posílení, vytvoření a posílení jednotného vnitřního trhu v tomto sektoru, všichni budou souhlasit, ale proto potřebujeme transparentnost, potřebujeme konkurenceschopnost, potřebujeme příslušné zdroje a je potřeba disponovat eh, krátkým a spolehlivým časovým rámcem. Ale slyšeli jsme již o tisícovkách eh, případů, kdy se všichni v principu shodnou, ale když si vezmeme tady reálně dosažený pokrok, máme čtyři balíček a čeho zatím bylo dosaženo, vzpomínám si na diskuse o recastu, ale vezmeme-li tady eh, těch výchozích šest návrhů, šest plus jeden návrhů, a ty různé interní časové skluzy na komisi, v radě a tak dále, e, mám dojem, že implementace naší představy je velmi obtížná. Velmi, velmi obtížná. Zde se bavíme v rovině principů, hodnot, věcí, které opakujeme každý dnes, e, každý den, pardon, a Eh, které bereme jako samozřejmost. Samozřejmě jsme všichni pro hospodářskou soutěž, transparentnost eh, a tak dále, ale při rané implementaci eh, našich rozhodnutí se naráží na obrovské překážky a pokud jde o zdroje, všichni dobře vědí, co je v těch příslušných rozpočtových řádcích. Kromě stanovení priorit priorit, jak je stanovil parlament a podobně. Je zapotřebí také politická eh, vůle, tak aby existovaly i alternativní zdroje financování eh, k soukromoveřejným partnerstvím. Děkuji. Pane komisaři, <clears throat> už se eh, byla zmíněna celá řada bodů. O mnohých z nich se určitě budeme moci i v podrobnostech dohodnout a udělat eh, eh, řadu kroků směrem k tomu našemu společnému cíli. Asi vás řekl, kdybych to neudělal. A proto mám eh, jednu otázku týkající se unbundlingu, tedy oddělení provozu od infrastruktury. A pan Groš už se také o tom zmiňoval. V té vaší předloze je zmíněna možnost za určitých podmínek vytvořit nebo ponechat holdingové struktury. Vy tam potom definujete podmínky, za kterých by to mohlo probíhat. Máte vy nebo eh, pan Rute nějakou představu o tom, proč by podnik, nějaký podnik eh, v Evropě chtěl mít takovou strukturu zastávajících podmínek? Je potřeba také vysvětlit, proč by to mělo být nabízeno jako alternativní řešení. Myslím, že to bylo sice šikovné, ale ne dostatečně šikovné. A neříkejte na pane komisaři, že v té věci nejsou žádné kompromisy. Prosím vás, to bychom od vás neradi slyšeli. Myslím, že už jsme to v minulosti několikrát řešili, nakonec to všechno dopadlo velmi dobře. Děkuji, pan Tremosa. Děkuji, Brené. Pane komisaři, vítejte v parlamentu. Jen dvě velmi stručné otázky. Za prvé, ve svých odpovědích jste hovořil o Evropské železniční agentuře a mě by zajímalo, zda je ve čtvrtém železničním balíčku nějaká naděje, že se dočkáme evropského regulátora. Pokud by tomu tak bylo, tak si myslím, že tento parlament je připraven přijmout tento návrh, protože uh, Loni jsme vedli debatu o přepracovaném znění a závěr byl, že v podstatě souhlasíme s tím, že evropský trh potřebuje evropskou regulaci. A v Bílé knize o dopravě, ke které byl zpravodajem pan Groš, jsme také uznali, že je to nutné. Potřebujeme více než jen síť národních regulátorů. A druhá otázka se týká rozpočtového návrhu rady. Myslíte si, že budete mít dost peněz na ty hlavní síťové projekty? Děkuji, pan Zaryby. Pane předsedo, pane komisaře, děkuji za vaši prezentaci za to, že jste vyjasnil ambice Evropské komise v oblasti železnice. Já jsem rád, že usilujete o transparentnost a doufám, že budete pokračovat touto cestou, především pokud jde o kabotáž, silniční kabotáž. Pokud jde o železnici, tak zde máme tři cíle které sdílíme. Chceme zvýšit podíl železniční dopravy, zlepšit kvalitu nabídky a snížit ceny za železniční služby. Nicméně dovolte, pane komisaři, abych vyjádřil pochybnosti, které se týkají té reformy, kterou zde prezentujete. Zdá se, že máte magickou odpověď, jednu jedinou odpověď na dosažení všech tří těchto cílů a tou je podle vás liberalizace. A já mám pocit, že se zapomíná na to základní a že prostě trošku předbíháme. Dnes máme méně finančních prostředků na to, abychom je mohli investovat do infrastruktury. Abychom měli výkonnou evropskou železnici, tak potřebujeme masivně investovat do železniční infrastruktury. Všechny studie a analýzy, ať už v RTNT nebo na úrovni členských států, jasně ukazují, že potřebujeme 300 miliard. Po summitu 7. a 8. února jsme měli 8 miliard, které navrhovala komise. A já si kladu otázku, jaká je skutečně naše ambice. Dogmatický a rigidní přístup je prostě liberalizace jako taková. A já využívám této příležitosti, abych řekl, že z tohoto hlediska se musíme vyhnout určitým věcem. Vy jste hovořil o 28 miliardách deficitu nebo dluhu. Uh, a to je ale 7 miliard. Já si myslím, že když chceme stavět veřejný sektor proti soukromému nebo různé národní přístupy, tak eh, musíme vycházet z toho, že máme různé přístupy. Vy jste liberál, vy chcete jeden způsob zprávy jeden způsob řízení a chcete systém, který by byl jednotný všude. Já si myslím, že my potřebujeme posílit eh, pravomoci agentury a to bude potřebovat opravdu navýšení, desetinásobné navýšení prostředků, jak říkal Dominik Ricke a dále potřebujeme společné cíle, ale ponechat určitou průznost členským státům a můžeme mít holdingové modely, které budou výkonné a které nebudou nikoho diskriminovat a přitom zajistí finanční transparentnost, po které voláte. Takže, pane komisaři, já si myslím, že máme před sebou bohaté debaty a stejně jako u řízení a zprávy, tam jste trochu zmínil své stanovisko a nebylo by špatné, kdybyste to tež udělal, pokud jde o liberalizaci. Děkuji. No. Ano, děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, ve vašich úvodních slovech jste se zmínil o poklesu podílu železniční dopravy v porovnání se silniční dopravou. Já s tímto konstatováním souhlasím, ale nesouhlasím se závěrem, který z toho vyvozujete. Ve skutečnosti se jedná o nedostatek politické ambice, politické vůle, nedostatek investic. Právě proto dnes máme železniční systém, který není příliš výkonný. A bez toho vyvozujete závěr, že potřebujeme větší konkurenci a větší liberalizaci. To rozhodně není ten případ. Vy nám říkáte, že cestující by chtěli, aby byla zavedena volná soutěž. To rozhodně není pravda. Já vám řeknu, co chtějí cestující. Cestující chtějí vlaky, které výjíždějí včas, které přijedou včas a jsou zcela bezpečné. A ať už jedou kamkoliv, tak aby toto bylo zajištěno. A aby to nebylo posuzováno z hlediska rentability nebo nerentability dané trati. Pokud je o holdingy, vy nám říkáte, že po přijetí tohoto čtvrtého železničního balíčku už nebudou holdingy. Ta otázka podle mě už byla vyřešena. Máte holdingy, které fungují velmi dobře. Otázka je transparentnost, potřebná transparentnost finančních toků mezi holdingem a provozovatelem. A pokud bude tato podmínka splněna, tak podle mého názoru není důvod zakazovat eh, ve všech evropských zemích možnost eh, vytvářet holdingy. Třetí věc. Já jsem eh, vás velmi dobře poslouchal a vy jste nehovořil o zaměstnancích železničního sektoru. A velmi často jsem v diskusi, kterou vedeme dnes odpoledne, slyšel připomínku liberalizace sektoru letectví. Pokud to má probíhat stejně na železnici jako v letecké dopravě, tak eh, zaměstnanci v železniční dopravy se musí obávat nejhoršího. V diskuzích, eh, které povedeme, doufám, se budeme moci vrátit k těm liberálnějším návrhům, které děláte a přimět vás k tomu, abyste se nad tím zamyslel, především pokud o sociální dopady. Děkuji, prosím, vypněte si mikrofon. Pan Hertuk. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo. Občané v Evropské unii mají opravdu problém s rychlostí, nebo vyrovnat se s rychlostí liberalizace. Proč to říkám? Podle mě to odráží v těch vašich výrocích. Neustále reformy, neustále prosazování z ideologických důvodů liberalizace. A proto, pane komisaři, mám na vás eh, tři otázky. V celé té debatě, také o tom čtvrtém železničním balíčku, se neobjevuje nic, žádný odstavec, kde by se hovořilo o financování infrastruktury. Není eh, ani jedna země v EU, kde by eh, infrastruktura sama o sobě nebyla deficitní. Takže jak v Evropě Evropská komise chce vyřešit eh, tuto otázku? S tím, jak je to tady popsáno, pochybuji, že by se něco takového mohlo podařit. Protože co má dělat eh, podnik, který by měl investovat miliardy do infrastruktury a přitom nebude mít eh, žádný příjem nebo žádný vliv na využívání té infrastruktury. Eh, jaké zájmy bude potom takový podnik sledovat? A druhá otázka, pokud si dobře vzpomínám, tak od 1. ledna tohoto roku vstoupil v platnost recast. A teď se připojí k tomu, co říkal kolega Bach. To, co se snažíme dosáhnout v rámci EU, je obsaženo v tom recastu. Tak proč si nepočkat na dopady, na výsledky, které tento krok přináší a teprve potom eh, řešit problémy, které z toho vyplynou. Já si myslím, že cílem toho eh, recastu nebylo dosaženo a proto eh, přicházíte z ideologických důvodů s návrhem nové legislativy. A moje poslední otázka, pane komisaři, když to všechno má být tak hezky jednotné a, a, a správné, tak proč se zase odložil zveřejnění toho návrhu? Pan Balčetes, prosím. Komisarė, iš tikrųjų Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vidíme, že jde o velmi složitou, komplexní problematiku a proto je jen přirozené, že projekty v oblasti železnice se jako v energetice se stávají a jsou politizovány, protože každá, všechny země potřebují připravovat určitý objem umystil určitý objem nákladní eh, dopravy na železnice, což je zdroj příjmu, je to zdroj pracovních míst. Proto se domnívám, že jednou z nejdůležitějších eh, otázek v této souvislosti by byla liberalizace. Napoloval bych na pana komisaře, aby do budoucna pomyšlel na železniční propojení eh, v Evropě, které by pro nás bylo výhodnější, protože nyní mnoho lidí připraví, eh, přichází o práce, podniky krachují, delokalizuje se je nám, to vyvolává další ztráty pracovních míst. Eh, v našem případě to vyvolalo ztráty nějakých 500 milionů eur. Myslím si, že každá země musí víc ze své geografické situace, délky svých, své železniční sítě a tak dále. Například eh, my spoplatňujeme jinak eh, kolejiště, kde se přepravu, kde, eh, která slouží nákladní dopravě v pobalských zemích. Takže proč bychom měli být spokojeni s dopravním balíčkem? Přijdeme o pracovní místa, například přijdeme o přijdeme o 100 pracovních eh, míst eh, u nás v naší zemi a, a získají se tři pracovní místa v jiných členských státech. Pokud budeme pokračovat eh, v liberalizaci, pak budeme znevýhodněni vůči třetím zemím, například vůči Rusku, kde absolutně nefunguje liberalizace, ferová spářská soutěž bude docházet eh, k dumpingu eh, nebo eh, k přemrštěnému zvyšování cen. Já si myslím, že musíme učinit něco tak, aby se část nákladní přepravy přesunula ze silnic na železnice, abychom také dokázali zajistit vysokorychlostní osobní železniční přepravu. To jsou věci, které považujeme všichni za nesporné, ale Možná bychom se měli zamýšlet nad jinými cestami, jak těchto změn dosáhnout, pak by byl, bylo snažší dosáhnout konsenzu. A nyní paní Ayla Sender a tím uzavřu seznam řečníků. Můžete hovořit, ale velmi stručně. Pane předsedo, omlouvám se, že jsem přišla pozdě. Ehm, máme ve Španělsku určité problémy. Já jsem se chtěla tedy omluvit ehm, panu předsedovi komise a chtěla jsem říci, že společně jako kolegové chceme vytvořit eh, skutečně evropskou železnici, ne německou, ne francouzskou, dokonce ani ne španělskou. Snažili jsme se prostřednictvím oddělení a regulátoru nějakým způsobem spojit eh, provozovatele. Teď jsme na úrovni čtvrtého železničního balíčku, který má celou řadu složek eh, a dvě věci zde ale chybějí. Dvě věci, které podle nás zde chybějí opravdu krutě v tom čtvrtém balíčku. Za prvé financování v současné době nemáme těch eh, ty peníze, které potřebujeme. Teď už je nás 27 členských států plus jedna, takže nemáme ani peníze na interoperabilitu. Jsme opravdu v kritické situaci. A za druhé, co nám připadá ještě závažnější, je, rámec, sociální rámec, víme, že nebude možné tento balíček završit, pokud eh, zároveň se nepostavíme té největší výzvě, pokud jde o modernizaci železniční dopravy. A to je otázka pracovníků, zaměstnanců železniční dopravy. A tento balíček je nevyvážený, protože zde chybí zcela ta sociální část, kterou jsme tolik potřebovali, aby to celé bylo věrohodné. Děkuji. Pane komisaři, tak nevím, co se tam pro sebe najdete. Myslím si, že mnoho že tady zaznělo mnoho dotazů, některých podobných, ale máte tady slovo. Ano, děkuji. Často šlo o hodnocení jednotlivých řečníků v diskusi. Eh, pro jednotlivé, jejich tedy pohled na jednotlivé aspekty balíčku, ale já se dotknu nejprve eh, slov eh, týkajících se, která za tady zazněla ohledně pracovních příležitostí a liberalizace. Liberalizace ne, neodbourává pracovní místa, naopak přinesla v průběhu let v Maďarsku například 40 43 zvýšení počtu pracovních míst. Takže určitě máme propočteno, kolik kilometrů nových železnic nám přinese o x tisíc pracovních míst více. Takže ehm, samozřejmě my velice pečlivě vypracováváme eh, ustanovení eh, pro sociální, týkající sociálního dialogu a pro zapojování eh, zaměstnanců, ale problém je ten, že pokud nám klesá železniční přeprava, pak samozřejmě budou mizet pracovní místa a právě proto naším cílem je zvýšit objem poskytovaných služeb na železnicích. Já určitě tuto, tento argument nemohu akceptovat, že bychom tady jednostranně podporovali pouze liberalizaci. Není to ideologický balíček, je to balíček pragmatický. A k jakým skluzům došlo u toho balíčku? K jak velkým skluzům? Jeden měsíc je to opravdu dramatické, strategicky významné. Uh, časové posunutí. Za, z mých zkušeností eh, v Evropské komisi, pokud to bylo přijato, pokud to bylo plánováno 19. prosince a přijato 30. ledna na poměr Evropské komise, to je stále velmi rychlý postup. Eh, opravdu jsme postupovali tak rychle, jak to bylo prakticky potřebné. Dále říkáte, že unbundling není dobrý, protože podniky investují do infrastruktury, ale to není i pravda, nebyly to podniky železniční, byly to daňoví poplatníci, kdo investoval do infrastruktury. V roce 2009 46 eh, miliard eh, eur dotace eh, plus další platby. To není udržitelné. Vytváření dalších služeb a dalších investičních příležitostí právě patří také k cílům tohoto balíčku z tohoto důvodu. Takže ještě jednou naší představou skutečně je separace eh, těchto dvou aspektů. A proč tedy eh, balíček? Proč to neřešit spíše eh, respektive proč tady řešíme interoperabilitu, pokud nebudeme mít jednotný evropský prostor, pokud budeme mít jenom samostatné uzavřené vnitrostátní systémy dále, ovšem pokud chceme přezraniční dimenzi, pak musí existovat eh, určité eh, předpoklady pro zajištění rovného zacházení. A právě proto nepředpokládáme, že příjmy za infrastrukturu eh, budou moci podporovat provozovatele v jejich jiných funkcích, ve kterých konkurují. protože reálná situace dnes je taková, že tedy eh, podniky dostávají peníze lesy na nich poplatníků za provozování infrastruktury, správní infrastruktury a poté eh, je používají na získání konkurenční výhody při provozování železniční dopravy. Takže uvidíme tedy, co budeme schopni prosadit, učinit, eh, jaký bude rozpočet toho finančního rámce je tedy ten objem navrhovaný nižší, než jsme doufali ale Členské státy také již přijaly různé závazky investované infrastruktury, takže je třeba vidět širší, eh, širší obraz věci. Dále, pokud je o obavy z vytvoření nového evropského regulátora, my se nejprve snažíme propojovat vnitrostátní regulátory do určitých evropských sítí. Podobně jako u jiných agentur, je touto cestou půjdeme u Evropské železniční agentury, ale v některých, v určité rovině samozřejmě například u bezpečnosti eh, budou vnitrostátní agentury či orgány i nadále vyvíjet svoji činnost, bude to nadále příslušet jim. Eh, dále to, že eh, ziskové trasy by dotovaly neziskové trasy, Eh, navrhujeme něco. Eh, ano, samozřejmě tomu se říká hospodářská rovnováha. Je možná hledat flexibilní řešení v členských státech, je možné pokračovat v této praxi eh, tam, kde ji členské státy považují za přiměřenou. A já jsem mimochodem vůbec nezmiňoval britskou zkušenost. Nikde. Je to patrně váš předpoklad, ale a dále, pokud je o izolované sítě e, a potřebu specifického přístupu k ním, jak jsem říkal, e, vnitrostátní orgány e, v, bezpečnostní rovině budou i nadále vykonávat svoji funkci. A v balíčku neříkáme nic o tom, zda se má či nemá privatizovat. To nám nějak nepřísluší rozhodovat o formě vlastnictví. Nespá to na naší pravomoci kdo tady vlastní infrastrukturu eh, či provozovatele, to není relevantní pro tento balíček a také pravidla pro zadávání veřejných zakázek se nějak neliší eh, v tomto smyslu. Tolik tedy eh, hlavní aspekty. Nebudeme požadovat okamžitou změnu ve struktuře holdingu, Eh, jak jsem říkal, holdingová eh, struktura eh, ty může zůstat, ale nutně musí být dána naprostá transparentnost finančních toků. To je jeden z klíčových prvků. Patří to k hlavním záměrům celého balíčku. železnice jsou v ostré konkurenci s ostatními druhy dopravy. A jak ošetřit tedy konkurence mezi různými dopravními mody, to je velké téma, ale jsem připraven e, o tom s vámi diskutovat u e, nějaké jiné příležitosti. A nyní se tedy bavme o tomto železničním balíčku. Děkuji. Děkuji vám, pane komisaři. Určitě máme před sebou několik velmi zajímavých eh, týdnů a měsíců. My už jsme se dohodli, kdo bude mít na starosti eh, zprávy, nebo vypracování zpráv k tomuto balíčku, ta jména konkrétně uslyšíte za pár dní. <clears throat> Budete tady ještě na tu čistou energii? Ano, chcete pořádné potrestání, takže tady zůstáváte, jak vidím, a teď budeme pokračovat o tématu čisté energie pro dopravu. Ano, tak toto je další eh, důležitý balíček. Pokud někdo odchází, tak prosím v tichosti. Neřešte si věci tady. Jediná schůze, která tady probíhá, je schůze dopravního výboru. Takže pokud máte něco jiného, tak se to řešte venku. Všichni víme, že Evropa velmi silně závisí na dovozu ropy, která se používá v Evropě každý rok. Každý den utratíme eh, miliardu euro na eh, eh, benzínou pohon pro naše auta, letadla a tak dále. To, tak to nemůže pokračovat. Už jsme se snažili zlepšit energetickou účinnost, v tom budeme usilovně pokračovat. Eh, je také o splnění eh, cílu v oblasti emisí CO2. Musíme mít také ambiciozní strategii pro alternativní eh, paliva, pokud máme odpoutat od naší závislosti na ropě, což nás stojí 2,5 našeho HDP každý rok. Takže bychom měli podpořit dynamický růst trhu s alternativními palivy, abychom se Eh, aby ten náš systém byl udržitelnější a ekologičtější, také tím vytvoříme nové podnikatelské příležitosti a pracovní místa. Čisté, eh, čisté energie pro dopravu jsou tři hlavní body. My jsme teď eh, přijali sdělení pro tuto strategii, aby v dlouhodobém výhledu byla nahrazená ropa v palivech. chceme eh, přijmout eh, směrnici, která zajistí eh, minimální pokrytí pro alternativní paliva a také palivo pro plavidla a traktory. Toto je ta, ta chybějící část v tom systému paliv pro dopravu. V tomto balíčku komise navrhuje, aby postupně náš systém přestával používat eh, ropná paliva a více používal paliva jiná. Ten systém by měl být konsistentní a podporovat hladké zavádění nových eh, řešení. Legislativní součást toho balíčku se zaměřuje na zajištění postupného budování infrastruktury pro vyzrálé alternativy k ropě o konkrétním eh, řešení si musí rozhodovat členské státy sami. Strategie je koordinovaná, protože zapojuje jak spotřebitele, tak i energetický automobilový sektor. Návrh eh, zahrnuje minimální pokrytí infrastrukturou. Tím řešíme ten problém, co by mělo být první, jestli infrastruktura nebo ta paliva. Musíme mít také společné normy pro tankování, protože ty rozdíly v technologiích mohou odradit potenciální eh, investory a spotřebitele. Tak tato koordinovaná strategie by měla usnadnit eh, náklady na vybudování této infrastruktury tím, že dosáhne kritické masy. Toto je iniciativa na podporu podnikání, eh, vyjasňuje podmínky pro podnikání a pro soukromé investory. Jde o to, aby tento podnikatelský sektor se zapojil do podpory vývoje technologií a také bychom eh, měli eh, ušetřit. Víme, že máme celou řadu regulačních nástrojů k dispozici na podporu soukromých investic. Ale je potřeba přijmout eh, legislativní názor, abychom vytvořili jednotný regulační rámec, který by měl vytvořit právní jistotu pro investory tím, že budou zaváděny jednotné normy, tak aby všichni mohli eh, své investice provádět na základě znalosti rámcem. Tím bychom také měli posílat eh, konkurenceschopnost vůči zemím mimo Evropu, porovnáme se Spojenými státy a Čínou, tak jsme tak zastáváme. Myslím, že by tato směrnice mohla mít eh, potenciálně obrovský dopad na to, jak přemýšlíme o mobilitě. Je to důležité rozhodnutí pro nás, pro všechny. Je to také určitá společenská volba, než, spíše než jenom ekonomická nebo ekologická. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, Grosch. Eh, Grosch má slovo. Děkuji pane eh, předsedo, pane komisaři, za tento úvod. Té debatě, kterou jsme vedli předtím, teď eh, eh, můžeme mluvit o alternativních palivech, což asi všichni má, máme rádi. Nechci zacházet podrobnosti, chtěl bych zmínit o třech bodech, které jsou důležité pro mě je to vývoj těch alternativních paliv. Já si myslím, že eh, je potřeba k tomu přistupovat diverzifikovaně. To tady bylo řečeno i ve stanovisku parlamentu k Bílé knize, že v oblasti dopravy nemůžeme prosazovat jednu alternativu, ale umožňovat více alternativ, takže dobře, že se mluví o různých alternativách. Samozřejmě s tím by měla jít i Eh, nabídka eh, nejenom těch paliv, ale infra, infrastruktury, potom jde o interoperabilitu, to je také důležitá věc, eh, protože máme zkušenosti z jiných oblastí a víme, že mnoho občanů se neodvažuje něco koupit, protože neví, jestli skutečně jim to zajistí mobilitu a jestli nenarazí na nějaké technologické překážky. A proto Eh, bychom se měli poučit eh, z těch jiných sektorů, například z telekomunikací, kde se evropská úroveň včas postarala o to, aby byly zavedeny jednotné standardy, což potom usnadnilo fungování a přilákalo to zákazníky a také to posílilo postavení Evropy jako eh, toho místa, kde se ta technologie vyvíjí a vyrábí. A za třetí, Eh, to říkám na základě zkušenosti z sousedních zemí, z sousedních zemí Německa, eh, že informovanost je velmi důležitá. Pokud eh, někdo bude zítra nabízet alternativní paliva, tak velmi často slycháte také kritiku, že by to mohlo škodit jak těm autům, tak i životnímu prostředí a tak dále. A proto je potřeba se postarat o to, aby v první řadě byly, byla veřejnost informována a byla přesvědčena o tom, jaké výhody to sebou přináší, tím se dostaneme na správnou cestu. Každopádně se vítám tento návrh a těším se na jedno další uh, upřesnění, ale v tomto okamžiku jsem přesvědčen, že to je začátek správné cesty. Thank you, Mr. Eh, you. Děkuji, pan Alkadrawi. Děkuji. Já bych rád poděkoval panu komisaři za jeho prezentaci za jeho úvodní slova. Zatím se omezím pouze na obecnější poznámky. Jsem rád, že konečně máme strategii, která je sformulována na papíře a jejímž cílem je podpořit přechod k využívání udržitelnějších zdrojů energie. To si samozřejmě zaslouží podporu ze strany evropských orgánů i ze strany národních orgánů, ale je nutné, aby Evropa udělala první kroky. Je důležité, abychom měli trh se spotřebiteli. Trh, který skutečně akceptuje udržitelné alternativy v dopravě, který akceptuje zelená paliva. Víte, že cena za malý elektromobil je dvakrát vyšší než cena za běžný vůz. A je těžké najít spotřebitele, kteří by měli zájem o nákup takovéhoto vozu. A dále neexistuje v současné době infrastruktura, abychom mohli přejít k těmto způsobům pohonu a aby spotřebitelé se mohli sami rozhodnout pro tento typ pohonu. Takže, pane komisaři, je na vás, abyste naplánovali technickou harmonizaci. Na technologické úrovni je ten váš návrh neutrální, tím lépe, ale musíme se položit otázku, jaké systémy jsou nejlepší k dosažení našich cílů. Ne všechny systémy mají stejné dopady na životní prostředí, nemají stejné znaky. A tím pádem si myslím, že ten váš návrh musí být trošku ještě přizpůsoben, ale obecně se naše frakce domnívá, že vaše návrhy se ubírají správným směrem. A na rozdíl od toho železničního balíčku je jednodušší najít ta řešení. Děkuji vám, eh, pane komisaři, za to jste tady předložil eh, váš eh, návrh. Myslím si, že je dobrý, že to je také velmi důležitá naléhavá věc, protože bez infrastruktury se alternativní paliva budou prosazovat velmi obtížně, jež teď eh, ta mobilita není taková, jaká by eh, měla být. A například v Německu je možné eh, před celé Německo na různých místech si dobít svoje elektrické auto, elektromobil. Ale řada lidí o tom neví, ani prodejce těch aut, kteří nejsou schopni informovat. Eh, své zákazníky. takže se musíme postarat o mm, jednak vytvoření a vybudování té infrastruktury, také musíme podporovat i LNG, eh, vodík eh, a další paliva. Souvisí se i s lodním sektorem, protože i tam by měl využívat čistější zdroje Některé přístavy, jež sami o sobě začaly budovat příslušnou infrastrukturu, například Rotterdam nebo Zebrugge. Takže, eh, a nemělo by to tedy platit jenom pro eh, lodě, ale i pro eh, kamiony. U všech bychom měli prosazovat paliva, která jsou čistší. Trochu se ptám, jak to všechno bude zaplaceno. Vy jste mluvil o soukromých investorech, eh, to bychom všichni, o nich bychom všichni rádi dozvěděli. Vidíme, že u Connecting Europe Facility dochází ke škrtání prostředků, což eh, také asi znamená, že eh, se ty investice omezí. A jako poslední jsem se chtěl zmínit o tom, co říkal pan Groš, že informovanost je naprosto klíčová. Já beru EC. Ehm, já používám eh, elektromobil, ale eh, nejprve jsem se o tom musela všechno dozvědět, abych věděla, kde to vlastně můžu vůbec eh, dobíjet. Městí Kramer. Kramer, děkuji za vaše uvedení do tématu. Ano, cíle jsou důležité, musíme dát pozor na to, abychom nespadli do ideologické pasti. Víme, že peněz je málo, bude jich ještě míň. A proto se musíme velmi důkladně zamyslet nad tím, do čeho budeme investovat. Samozřejmě, že už došlo k určitému pokroku. E, I lokomotivy, už než jsou úspornější, byly před 40-50 lety. <clears throat> Teď se budeme bavit o elektromobilitě. Já myslím, že to není nic nového. To je v eh, mnoha zemích už eh, realitou. V Berlíně například od roku 81 máme tramvaje. Eh, Víme, že emis, eh, když se zavedou ve větším eh, míře elektromobily, tak to nebude mít nějak výrazný eh, vliv na snižování emisí CO2. Musíme se postarat také o snižování podílu nákladní dopravy. My máme mm, ministra dopravy, který je velmi konzervativní a ten říká, že většina cest eh, auty v velkých městech je kratších než 6 kilometrů. A to všechno by šlo nahradit, nahradit elektromobily, ale a to by výrazně přispělo ke snižování emisí. Musíme se také podívat na celý životní cyklus, nejenom na využívání, ale na produkci, využívání a recyklaci. A z toho pohledu toho vycházejí ty elektromobily mnohem e, hůře eh, než, ta, než ty současné vozy. A měli bychom také hovořit o obnovitelných zdrojích energií a měli bychom zavázat, zavázat podniky k tomu, aby navyšovali podíl alternativních paliv. My teď hovoříme o tom, že i 50 že až 50 eh, energii v Německu bude pocházet od eh, solární. Ale například na železnicích, na všech těch budovách, které železnice mají, eh, nejsou ehm, solární panely, přitom by tam být mohly, protože ty jejich plochy jsou proto ideální. A i to mi tam chybí, možná, že to bychom mohli vylepšit pozměňovacími návrhy. Každopádně zelení ten váš návrh podporuji. Pan Rike. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři. První poznámka. Nevím, jestli se můžeme zmínit o názvu směrnice, protože to slovo fuel, to palivo, to mně připadá trochu zavadějící. Já si myslím, že by bylo lepší hovořit o alternativní energii než o alternativním palivu. Alespoň tak to vidím já. Druhá poznámka. Connecting Europe Facility má přímý dopad na vaši směrnici, protože, jak víte, bylo navrženo několik eh, synergických mechanismů mezi energetikou a dopravou, aby se vytvořily infrastruktury, protože soukromý sektor nefinancuje infrastrukturu pro systém, který ještě není na trhu a trh eh, nebude financovat automobily, které nemohou eh, využít infrastruktury k doplňování paliva. Takže toto všechno mizí s návrhem rady. Dvě otázky, pane komisaři, pane místopředsedo. Za prvé, existuje několik zdrojů alternativní energie. Nebudu hovořit o LPG, budu hovořit o plynu, o bioplynu, o biopalivech. Víme, že máme biopaliva ze zemědělství, ta jsou omezená, ale rozvíjejí se i jiná biopaliva za využití mořských řas, potom elektrická energie a vodík. Když hovoříme o infrastrukturách, tak si musíme říci, že se jedná o různé infrastruktury, různé typy infrastruktur. Měli bychom mít jen nějaký obecný návrh, vádní návrh, anebo bychom se měli postupně zamyslet nad různými formami energie. Potom ale bude obtížné předkládat operativní návrhy. Možná to jde v ruku v ruce s dalším energetickým problémem, a to je problém skladování energie. ener- energie. Takže to samozřejmě souvisí se způsobem, jak využít alternativních zdrojů energie. Například v Německu se hodně pracuje s vodíkem, aby to byl tedy zdroj energie pro dopravu, ale také se přemýšlí o možnostech skladování. Myslíte si, že by bylo dobré zamyslet se nad tím, protože na jedné straně zde máme skladování pro dopravu a skladování energie jako takové. Tak jaký typ energie bychom měli naplánovat? No a potom umístění zdrojů, které už existují. Kolega už zde hovořil o tom, že v některých zemích existují zdroje. Neměli bychom mít nějaké návrhy, které by se týkaly eh, geolokalizace těchto zdrojů i když jich není mnoho, tak přece jen už jsou lokalizovány, možná by nám to mohlo pomoci. A potom je zde otázka normalizace, potřebujeme vydat celou řadu norem, kde ty normy najdou své místo, to je otázka. A já se chci dále zeptat, eh, zda tato směrnice podle vašeho návrhu je pouze první směrnicí, která má uvést obecnou orientaci, anebo i by už měla obsahovat nějaké operativní návrhy. Děkuji. Děkuji, pan Zeryby. Ano, pane předsedo, děkuji, pane komisaři, za tuto prezentaci. Já plně souhlasím s tím, že je naší ambicí dosáhnout energetické změny, využívání jiných zdrojů energie v dopravě. Ale je zde otázka spojená s článkem 4 směrnice. Evropská komise chce zvýšit počet dobíjecích stanic pro elektromobily, protože se zde hovoří o rozvoji elektromobilů, ale zároveň chce také uniformizovat eh, technické specifikace, aby zde byl jednotný standard pro celou Evropu. A komise prosazuje určitý typ zásuvky. Mě by zajímalo, na čem zakládá tuto svou volbu, toto své doporučení, protože ve Francii máme jiný typ, který se rozvíjí. Já si myslím, že v Evropě je několik zemí, které už mají trochu náskok, pokud jde o ty dobíjecí stanice. My jich budeme mít v roce 2015 už 50 tisíc. A vy tady voláte po uniformizaci. Na jakém základě jste se rozhodli pro tento typ zásuvky? Paní Ajala? Děkuji, pane předsedo. Já se zájmem eh, přijímám tento návrh, ale musím říct, že jsem poměrně eh, skeptická, pokud jde o nové zdroje energie a nové zdroje ropy já si myslím, že je to opravdu velmi obtížné, ale máme zde příklad španělských taxiků, tam se opravdu zaznamenal příklon k těm elektromobilům a hybridním vozům a sami taxikáři se rozhodli, vědí, zda jim to vyhovuje, nevyhovuje, takže já si myslím, že oni jsou příkladem, že za změnu pohonu ušetřili 6 milionů ročně, takže původně měli Octavie, teď už eh, mají vozy Toyota Prius, těch eh, pořád ještě není dost, eh, musí se na ně čekat. Čekáme zatím na vozy evropské produkce, které by tedy byly jiné než Toyota Prius, ale fungovaly na stejném principu. Jedním z hlavních problémů je infrastruktura už o tom roky. Hovoříme s komisí, nejen tedy eh, s odvětvím dopravy, ale také s generálním ředitelstvím pro energetiku. Teď se o to stará generální ředitelství MOVE. Jedná se o to, že by se zajistila síť eh, dobíjecích stanic a to je podle mě úkol pro velké energetické podniky, protože právě ty se obohatí díky zavedení této sítě, takže si myslím, že tady bychom měli být trochu tvrdší a měli bychom na ně tlačit, aby do toho také dali své peníze. Alespoň tedy tolik jako do těch eh, věcí, o které se starají sami a které nezdílejí tedy s dopravou. Pokud jde o SEF, eh, tak eh, tam by bylo důležité financovat tyto body nebo tyto sítě. A mě by zajímalo, protože jsou zde i další otázky, například co se děje s bezpečností, co se děje s údržbou nových vozů, to znamená, jakým způsobem se vzdělávají noví odborníci v této oblasti. A taxikáři mě to říkají, to je teďka problematické, když máme nehodu s vozem, který nejezdí na benzín nebo na naftu, tak eh, je těžší najít někoho, kdo vám to opraví. Takže jak to bude vypadat s profesionály v oblasti tedy údržby vozu? A potom zde nám můžete dát globální čísla, která se týkají této změny. Bude nutné, aby Vlády, které teď podporují modernizaci vozového parku prostřednictvím různých podpor, pobídek, bylo by zajímavé a důležité, abychom se pokusili podpořit tento, nebo urychlit tento přechod na nové typy vozů, které využívají jiných zdrojů energie, které tedy tolik neznečistují, abychom tedy vedli nějaké informační kampaně. Bylo by to zajímavé v tom čase, kdy máme tak málo dobrých zpráv. Děkuji, pane komisaři. Děkuji mnohokrát za vaše slova a podněty. Samozřejmě náš návrh počítá s tím, že je také potřeba eh, poskytnout adekvátně informace. Eh, pokud je o eh, finanční přínos, já jsem to nekomentoval u příslušného slajdu, ale ten finanční návrh je pouhá ehm, kalkulace. My předpokládáme, že tato nutná síť bude financována soukromými investory, soukromým sektorem. To číslo 10,5 miliard je pouze tedy na pokrytí této infrastruktury, to bylo pouze pro ilustraci toho, kolik, o kolik, kolik můžeme tratit na fluktuacích ropy, jednou 40 miliard, eh, za rok z ničeho nic, jindy 60 eh, či 90 miliard eh, e, eur z ničeho nic, takže to bylo jenom pro ilustraci. Samozřejmě Eh, myšlenka elektromobilů je eh, již stará věc a my samozřejmě se zajímáme o eh, analýzu životního cyklu jak elektromobilů, tak jiných možností. Tím naváží na poslední dotaz paní Ayali Sender. Spolupracujeme s DG pro energetiku. Ano, s DG Energy. Ano, samozřejmě vypracováváme to v úzké spolupráci s DG pro energetiku. Zejména pokud je o údržbu nových typů vozů, tak to je částečně v našich rukách, ale především to řeší DG eh, Enterprise, DG pro podnikání. Je to evidentně problém, musíme tomu věnovat pozornost. Takže DG Enterprise je také otázka bezpečnosti silničního provozu. Dále eh, pan Erike se tázal na eh, delokalizace Samozřejmě eh, čistá energie, naše strategie čistá energie pro dopravu počítá především s evropskými zdroji. Jde tedy o eh, oslabení naší závislosti na dovozech ropy, to je nesmírně důležité. Dále, jak říkal pan Rike, eh, patrně bude třeba činit další rozhodnutí, pokud je o Eh, zdroje energie, alternativní paliva. Eh, paní Majstarová říkala, že neexistuje jedno jediné řešení. Eh, skutečně je obtížné rozhodnout ve věci volby mezi alternativními zdroji energií. Měli bychom to patrně ponechat na trhu, na členských státech, na životě, jaký bude vývoj, jak se to bude utvářet po komisi se chtělo, aby řekla své slovo ve věci norem, ve věci infrastruktury. E, to řešíme v tomto e, balíčku. Samozřejmě e, automobilky mohou vyprodukovat nové typy vozů, ale pokud nebudou existovat nebo existuje infrastruktura pro napájení elektromobilů a podobně, tak to nebude mít žádný smysl. Takže hlavním cílem směrnice je poskytnout nastavit určitý směr ve věci tvorby příslušné infrastruktury. A poslední věc mohu požádat také pana Riteho, aby to eh, vysvětlil ještě podrobněji. Ta otázka selekce volby eh, zástrčky, tedy elektromobily, eh, u telekomunikačních sítí Evropská unie učinila určitá rozhodnutí, určitou volbu, upřednostnila jedno řešení a tím celému odvětví vyslala jasný signál. Touto cestou se to dále rozvíjelo a to tež potřebujeme učinit zde. Pokud vyrábíte elektromobily, tak eh, určitě musíte mít nějaká napájecí místa či body a eh, musíte prostě zvolit eh, určitou, určitý typ zástrčky. To rozhodnutí bylo výsledkem konzultací s různými zainteresovanými subjekty také samozřejmě s výrobci i s dalšími. Je třeba tedy vybrat jeden druh. Samozřejmě je to vždy těžké rozhodnutí, ale je nutné jej přijmout. Po, obrovně to platí pro um, infrastrukturu v členských státech. Pokud chcete něco doplnit, ano, děkuji, jenom velmi stručně. Vážené poslankyně, vážení poslanci, myslím, že pan komisař již řekl vše. Realita je taková, že přijde určitá chvíle, kde je třeba nastavit normu. Evropské združení atomových výrobců eh, jednoznačně doporučilo jeden typ zástečky, většina členských států se rozhodla pro jeden konkrétní typ. Víme, že existuje problém Eh, pro určitý počet členských států musíme zorganizovat tedy přechod na ten nový systém, ale nemá smysl, abychom eh, měli určitý ostrůvek v Evropě, kde eh, bude používán jin, jiný typ, už proto, aby také výrobci nemohli exportovat po Unii. Máme dohodu s USA o typu zástrčky pro elektrovozy, ale nejsme schopni, eh, to je tady ta zástrčka eh, nebo to připojovací místo uvnitř vozu, ale pokud je o eh, připojení na pozemní infrastrukturu, na tom jsme nebyli schopni se v Evropě interně dohodnout. V tuto chvíli tady tolik od nás. Děkuji, tak snad to nebude stejně obtížné jako dohodnout se na tom, kolik má být červených světel na vlakové soupravy. Děkuji mnohokrát, pane komisaři i pane Rujte, za to, že jste mezi nás dnes přišli a prošli s námi jak železniční balíček, tak eh, otázkou čistých energií pro dopravu. Mnohokrát vám děkuji. Okay, ladies and gentlemen. Tak dámy a pánové, eh, eh, dovolte ještě, abych formálně uzavřel tuto schůzi eh, tím, že připomenu dát v tom konec příští schůze, bude to v pondělí 7, 8, 18. Pardon, března v 15.00. A tím uzavírám tuto schůzi a děkuji také tlumočníkům.